Äh, Vážení kolegové, dobrý den. Začneme tedy naším pořadem jednání. Souhlasíte s ním všichni? Ano, je tomu tak. Jako předseda nemám žádné sdělení pro vás. Čili se tímto dostáváme k pořadu, k bodu pořadu jednání číslo 3. Yeah. Just in case. Wie gibt es Bemerkungen? Takže má někdo ještě nějaké připomínky? Chcete něco říct? Nikoliv, takže bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům a dalším spolupracovníkům za dobrou spolupráci, kterou jsme měli v posledních týdnech a chtěl bych poděkovat za to, že jste byli ochotni ke kompromisům, které tedy, kterých se nám podařilo dosáhnout. Tím se dostáváme k hlasování a začneme kompromisem 5, což je logické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Tím se dostáváme ke kompromisu 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijat.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 17 dafür. Bohužel jsem neslyšela, že vypadla technika, zdrželi se zamítnout. Nyní pozměňovací návrh 118 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 120 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 121 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 122 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 123 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 120, 126. 123, 123 zkontrolujeme. Hm? Co se děje? Ptá se předseda. Končím hlasování. 27 ke 20, takže je přijat. 120, 126, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 127 pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 128 pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 129 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 130 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 131 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky 131. Končím hlasování. 19 ke 30 je zamítnut. 132 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 133 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 134, 134 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 135 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 3. Antrag 145 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 17 pro, Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 216. Dvěstě 216 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 217 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 218 a 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 220 pro, proti, zdrželi se, přijat. 221 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 236 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se přijat. kompromis 23 pro, proti zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 22 238 pro, proti, zdrželi se, přijat. 200 238 zkontrolujeme, zahajuji hlasování elektronické. Končím hlasování. Těsně ale je přijat. 42 <laughs> k 9 je přijat. Nyní posměňovací návrh 239 odpadá, 240 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 241 pro, proti, zdrželi se, přijat. 242 společně s 241 pro, proti zdrželi se přijat. Teď od, další odpadá. 234 pro, 243 omlouvám se, přijat. 245 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 200, ne, to odpadá, ne, opravuje se předseda. Takže 246 pro, proti, zdrželi se přijat. Dvě další odpadá. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 32 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 33 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 34 pro, Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 35. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 36. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis Kompromis 37. Kompromis 37. Ana Gomez. Two. Pane předsedo, je tady odkaz na nárůst teroristických činností v oblasti Sáhlu, to je v pořádku a potom se tam hovoří eh, o situaci v táborech v souvislosti s islámským terorismem a myslím si, že by bylo vhodnější, abychom tam řekli end in occupied Western Sahara nebo vyškrtli eh, druhou větu, protože ten koncept tam už je. Eh, riziko je tam uvedeno riziko teroristických činností v oblasti Sahelu Sahary, takže buď se vyškrtne eh, odkaz na ty tábory, anebo tam dáme a na západní Sahaře, protože riziko je v obou oblastech. V tom znění ještě také jiná situace a ne, ne, není vhodné tam dávat nějaké inkluzivní výjmenování, takže jsem pro, abychom to vyškrtli, protože tam to už je obecně vyjádřeno. Takže navrhuji, abychom souhlasili s návrhem Ani Gomeš a budeme tam tedy, budeme to mít bez toho příslušného odkazu. Kdo je tedy pro kompromis 37 v tomto znění upraveném? Kdo je proti? Zdrželi se, takže byl přijat. Tím se dostáváme ke kompromisu 38 pro, proti, zdrželi se, přijat kompromis 39 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 40 pro, proti, zdrželi se, přijat. Teď se dostáváme ke kompromisu 41 pro, proti, zdrželi se, přijat. Teď pozměňovací návrh 439. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnout. 450 pro, proti, zdrželi se, přijat. 451 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 42 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 460 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 43 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pan, pane Fanodene, máte... Chcete něco říct tak si prosím vezměte mikrofon, jestli... No, close to Oxford English. A Němčina se blíží Oxford a angličtina se blíží oxfordské angličtině, říká předseda. Takže 45 kompromis, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 476 pro, proti, zdrželi se přijat. 481 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 482 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 483 pro, proti, zdrželi se přijat. Další odpadají 490 pro, proti, zdrželi se přijat. Potom Potom to je všechno k tomuto. Dostáváme se k 49 pro, proti přijat. 495 pro, proti, strž, musíme zkontrolovat, takže 490, 495 elektronická kontrola. Končím hlasování. 28 k 25, takže je přijat. 498 eh, pro, proti, zdrželi se zamítnut. 497 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 498 pro, proti, zdrželi se přijat. 500 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 501 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 502 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 503 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 504 pro, proti, ještě jednou. 504 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 505 pro, proti, zkontrolujeme 505. -ku. Končím hlasování. 26 k 27 je zamítnut tedy. 506 pro, proti, strželi se přijat. 500. A ta další odpadá. 508 pro. 508 pro. Proti. Musíme zkontrolovat 508. Dvacet pět ke dvaceti devíti je zamítnut. Kompromis čtyřicet šest pro, proti, strželi se přijat. Kompromis 47 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijat. Čtyřicet čtyři pozměňovací návrh teď. Hm? Who is against block vote? Kdo je proti hlasování en blok? Kdo je proti hlasování en blok do 52? Já jsem ještě nepožádal, abyste hlasovali. Já se vás ptám jen, kdo je... Ana? Mhm. Block vote from 44 to 52. Takže 44 až 52 hlasujeme an blok. Kdo s tím nesouhlasí? 45, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 45 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 46 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 49 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme 49. Myslím si, že přijat. Končím hlasování. Aha, 24 ke 30, takže je zamítnut. 50 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 51 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 52 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 53 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 54 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Takže kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 4, pro, proti, zdrželi se, přijat. Posměňovací návrh 1, pro, proti, zdrželi se, přijat. 2, 3 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 4 pro, proti, Zdrželi se? Sam, přijat. 6, 7, 8 pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnout. 10 je zase lingvistický. 11 pro. Proti. Zdrželi se? Přijat. 14 pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnout. 15 pro. Proti. Zdrželi se? Myslím si, že je přijat. 16 pro. Zkontroluje. Tak 15 zkontrolujeme. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování 29 k 25, takže jeden se zdržel, je přijat 16 pro, proti, zdrželi se zamítnut 18 pro, proti, zdrželi se přijat. 20 je vyřízený. Rozpočet, nebo výbor pro rozpočet. Hmm? Yeah. They all fall because compromise 46. Takže to padá eh, kvůli kompromisu 46 a potom kompromis 47 kultura. Takže teď závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zpráva je přijata. 41 hlasy pro, 9, 9 proti a 4 se zdrželi. A, a zpravodaj nechává vyřídit, že si sám a, srdečně děkuje. Yeah, or losing. Paní Lezing, prosím. GUNGL eh, podala eh, menšinovou zprávu a už ji předala eh, sekretariátu. Thank you very much. Já mnohokrát děkuji. Už nám přišla. Už ji máme. Příští zasedání, možná příští pondělí. No vlastně v úterý.